Zpráva paní poslankyně Liliany Rodríguez. Zvyšování uplatnění dívek prostřednictvím vzdělávání v EU. Paní zpravodajko, prosím, máte slovo na čtyři minuty. Děkuji, pane předsedo. V první řadě bych chtěla poděkovat všem kolegům, kteří velice otevřeným způsobem přispěli k obohacení této zprávy. Bylo to zásadní pro to, abychom tu měli zprávu, která nám nyní leží v rukou. Dosáhli jsme kompromisu a to bylo naším největším vítězstvím. Tedy, že to, o co nám jde, postavit do středobodu našeho zájmu, tedy eh, zlepšení situace dívek a žen. Je třeba pro ně zajistit to, aby v budoucnu měli nejen teoreticky, ale doopravdy stejná práva a stejné možnosti ve společnosti a v životě. Někteří argumentují tím, že už jsme na tom lépe než před desítkami let, ale eh, a že už jsme hodně rovnoprávní mezi muži a ženami. Ano, je to lepší, ale věci se zlepšují pomalu, dokonce i tady v evropských institucích. Mezitím ale miliony žen každodenně cítí určitým způsobem tuto diskriminaci. Co zamýšlí tato zpráva? Eh, rozvinout určitého kritického ducha mezi muži a ženami, aby se odstranily stereotypy a předsudky a Eh, na této kritické analýze třeba zapracovat už od raného dětství, protože vzdělaní muži a vzdělané ženy mohou změnit společnost a my bychom tuto změnu měli podpořit. Tato zpráva se eh, vlastně přichází po té, co se uznává eh, Mezinárodní den žen a co si přejeme, kdy si přejeme tedy zlepšit situaci žen ve společnosti. Přejeme si, aby vše bylo demokratické, aby se vzdělávalo v rámci um, v rámci genderové rovnováhy. E, zatím ale ani v institucích se nenahlíží na genderovou rovnost jako na takovou důležitou prioritu. Není to nějak zobrazeno ani ve školních osnovách a proto si myslím, že to že ženy, dívky v Evropě jsou diskriminovány i nadále, je opravdu závažné, takže je opravdu zapotřebí, aby i nadále probíhala taková ta revoluce, která si stanoví rovnost mezi všemi jako základní cíl. Důležité je tedy vzdělávat a vylepšovat situaci dívek právě prostřednictvím vzdělání, přistoupit k istambulské dohodě, Mm, tady z toho vyplývá pět takových zásadních cílů, tedy vytvořit takovou vzdělávací kulturu, která bude založena na rovnosti, dále vytvořit eh, příslušné školní osnovy a školní pomůcky, dále umožnit nezbytné osobní a profesní rozhodnutí, které budou eh, ženy činit a umožnit, že nám přístup do právě těch nejvyšších pozic, jak o tom zmiňovala ta předchozí zpráva, a podpořit také hospodářskou nezávislost žen. Myslím si, že tady s těmito cíly můžeme všichni souhlasit, ať jsou mezi námi jakékoliv ideologické rozdíly. Měli bychom podpořit více než jen slovo tolerance. Měli bychom být opravdu více než tolerantní. Přejeme si, aby Evropa eh, nerozlišovala, aby dívky byly rovnocené s chlapci, aby byly maximálně uznávány. A myslím si, že všichni si uvědomujeme, že zase bez zapojení chlapců a mužů se nám nepodaří splnit tyto cíle. My všichni si uvědomujeme, jak je naléhavé ochraňovat dívky eh, ve světě, který je netolerantní vůči ženám. Já tady doufám, že zítra bude tato zpráva pozitivně odhlasována. My si přejeme chránit naše dívky, které se brzy stanou ženami. Chceme ochránit ženy, kterými se brzy stanou. Přejeme si ochránit celý eh, naší Evropy. Děkuji vám. Eh, obrigado. Děkuji. Time for... A nyní nastal čas pro postup Catch the Eye paní poslankyně Mariana Peterle. ovo izvješće ima za cilj u potpunosti. Děkuji, pane předsedo. Cíl této zprávy je vlastně postavit na hlavu obrázek rodiny v této společnosti a to nemohu podpořit. Co se je potřeba zlepšit eh, přístup dívek ke vzdělání. To je pravda, ale za tím hezkým názvem se v podstatě skrývá něco zcela jiného. Zpráva jde tak daleko, že bychom měli eh, zapojit i sexuální výchovu do eh, učebních osnov. To patří do působnosti členských států jsou samozřejmě určité konvence, kde, které říkají, že rodiče, rodina je vlastně první místo pro výchovu. Je potřeba také zohledňovat rodinný život a zde vlastně se omezuje určitá svoboda. Ta zpráva nemá nic co dočinění se vzděláním, ale je to vlastně způsob změny obrázku rodiny v naší společnosti a toto nemůžeme podpořit. Děkuji. Pan poslanec Ricardo Sarau Šantoš. Děkuji, pane předsedo. Evropská unie si klade za cíl zajistit rovnost pohlaví. Všechny děti by měly mít přístup k veřejnému vzdělání, které bude kvalitní, zdarma, nebude diskriminovat, nezávisle na jejich zemi pobytu tedy mít tu ochrana opatření pro rovnost pohlaví, tomu dodává a přidanou hodnotu. Ten holistický přístup paní zpravodajky je dobrou cestou k výsledkům. Vychází z diagnózy, která uznává, že podpora demokratizace vzdělání přispívá k rovnosti příležitostí, rovnosti pohlaví a odstranění ekonomických, sociálních a kulturních rozdílů Navíc jsou tu opatření, která mohou být opravdu ráznými kroky, které by Evropu vybavily nezbytnými nástroji a prostředky. Jsem přesvědčen, že duch eh, tolerance umožní sociální pokrok a nezbytné zapojení žen do společnosti, takže eh, tímto gratuluji paní kolegyni Rodríguez za úspěšnou zprávu. Děkuji. A nyní pan poslanec Notis Marias. Děkuji, pane předsedo. Zvyšování uplatnění dívek prostřednictvím děl je klíčové, pokud máme mít rovnost pohlaví. Všechny členské státy by měly přispět demokratizaci školství, aby rovnost pohlaví byla prosazována. A muži a ženy by měli mít stejnou přejitost se podílet na ekonomickém rozvoji. E, osvětové kampaně proti diskriminaci žen a programy pro profesní orientaci, to vše bychom měli využívat. A konkrétní výchova k genderovým aspektům je také třeba využít. Potřebujeme vzdělání, abychom prolomili stereotypy opírající se o pohlaví a abychom prosadili ženy do všech odvětví. Je to ku prospěchu společnosti obecně. Děkuji. Pan poslanec Ernest Maragal. Děkuji, pane předsedo Dialog a dobrá práce vedou k dobrým výsledkům z výboru FAM paní poslankyně Rodríguez, ale také z výboru pro kulturu eh, si myslím, že i tam jsme zapracovali správným směrem, tedy tím směrem, který vede k cestě, která se nikdy nedokončí, který k rovnosti pohlaví, ale také k té nezbytnosti emancipovat vzdělávání. Pokud si přejete, aby ta zpráva, ta předchozí zpráva byla úspěšná, tak by všichni nadšeně měli podpořit právě tuto zprávu paní Rodriguez protože v opačném případě bychom se tu jenom nějak balamutili. A já jsem se nezapojil do té předchozí debaty, ale myslím si, že jsou tu důležitá témata. Uvědomuji si, o co tu jde. Tato zpráva jasně prokazuje, jak je nezbytné, jak je zapotřebí pokročit na té cestě, která se tu navrhuje, tedy rovnost pohlaví, boj proti stereotypům a podobně. Proto tu dnes říkám, že naprosto sdílím s paní Rodríguez a s ostatními um, to, co je tu obsaženo. Můžeme se přiblížit k rovnosti a respektovat naši různorodost. Uh, nabídnout a umožnit našim ženám, aby, dívkám, aby rozhodovali o svém životě. Děkuji. Slady Členský, Anna Záborská. A nyní paní poslankyně Anna Záborská. Pan předseda Pane předsedo, pane komisaři, důrazně odmítám ideologické zasahování do práva rodičů na výchovu vlastních dětí a zasahování do pravomocí členských států. Opakují také moje trvalé výhrady k používání nejednoznačného termínu rod v usneseních tohoto parlamentu. Spravodajka požaduje i při přistoupení EU k istambulské dohodě. Domnívám se, že takovýto krok by byl porušením smluv. Istambulský ká dohoda totiž požaduje přijetí zákonů, které se týkají například obsahu vzdělávání nebo trestního práva. Podle smluv však Evropská unie nemá pravomoc přijímat takovouto legislativu. V podobném duchu rozhodl v minulosti i Evropský soudní dvůr, kdy potvrdil, že přistoupení Evropské unie k Evropské dohodě o ochraně lidských práv a základních svobod by bylo neslučitelné s platnými smlouvami o Evropské unii. Z těchto a mnohých dalších důvodů zprávu nepodpořím. Děkuji. Děkuji. A další řečník slovenský poslanec Branislav Skripek. Děkuji, vážený pane předsedo. Ani já nepoděkuji paní Rodriguez. Evropská unie byla pro Slováky velkou naději na demokracii, svobodu a pluritu názoru. Po více než deset let v EU se mnozí občané začínají tak, kde je ta demokracie? Vidíme opakované snahy o překračování kompetencí evropských institucí a nerespektování zásady subsidiarity. Nesouhlasí s, s rostoucím tlakem na prosazování gender ideologie do našich rodin, škol a společnosti. Miliony lidí v celé Evropě hovoří jasně ve Francii, Itálii, Chorvatsku, na Slovensku a v jiných zemích EU. Musíme vyslechnout tento hlas. Vyzývám překladatelé zprávy i další instituce, aby ctili pravidla zásady plynoucí ze základních smluv EU. E zpráva Rodriguez jako zpráva Ferrara, Noich a další jsou ukázkou toho, jak jsou tyto zásady neustále porušovány. Dorazně žádám, aby byla respektována svrchovanost členských států. Děkuji. Děkujem. Děkuji. Pan poslanec Garik, prosím, na jednu minutu. Děkuji, pane předsedo. Já vlastně jsem se tady vidím. Já budu hlasovat proti. Tato zpráva obsahuje 90%, porušuje 90% principu subsidiarity. Politika vzdělávání není úkolem Evropské unie stanovovat učební, učební osnovy pro moje děti a stanovovat, že tam budou předměty jako sexuální výchova pro děti první třídy. To skutečně sedminásobná matka nebo eh, otec vlastně musí učit hodnoty děti. 7 až 10 tisíc eh, lidí v Německu se to týká. Když se hovoří o vzdělávání pro dívky, tak mohu říci pouze, to chyba. A když opakuj, Evropa má tolik problémů, tolik výzev, které musí řešit, že poslední, co tady teď potřebujeme, je sexuální výchova v základních školách na evropské úrovni. Takže ponechejte eh, odpovědnost na eh, v členských státech a nespracovávejme takovéto zprávy. Děkuji panu Gerikovi. Vy jste poslední řečník. Uh, from our house. Posledním řečníkem eh, naší sněmovny a na závěr za Evropskou komisi pan ministr, pan komisař Tibor Navrasčiš, prosím, máte slovo. Děkuji, pane předsedo, vážení poslanci. Komise vítá tuto zprávu zvyšování uplatnění dívek prostřednictvím vzdělávání. Tato zpráva zdůrazňuje, že vzdělávací politicky jsou zásadní proto, abychom informovali lidi o genderové rovnosti a zrušili pokračování takových eh, stereotypů, které nadále panují. Proto nás těší, že par, tato zpráva parlamentu je v souladu s naší prací. Došlo k významným pokrokům. Eh, není podstatná, eh, nějaké podstatné povědomí o genderové rovnováze ani v dnešní době. Ženy se zapojují aktivně do eh, života. Téměř 60 vysokoškoláček, eh, vysokoškoláků jsou právě ženy v Evropské unii. A celkově se zapojí mnohem více než v minulosti. Přes všechny ty pokroky ale genderová nerovnováha panuje ve vzdělávacím systému Unie. Například ženy pravdě eh, zvěč, ve větším počtu dosahují um, vysokoškolského vzdělávání, jejich počet v oblastech, jako je matematika, věda a podobně, je nižší. A máme tu tedy mnoho vysokoškolaček, nicméně mezi čerstvými vysokoškoláky jsou muži, často obsazováni do pracovních míst, mají lepší příležitosti a existuje také silná nerovnováha ve vzdělání, ostatně i v manažerských pozicích a muži jsou zase nedostatečně zastupováni ve vzdělávacím systému. Co se týče eh, rovnosti, genderové rovnosti, takové zhodnocení ve vzdělávacím systému stále ještě nemáme. Máme tu ale strategický rámec, spolupracujeme s členskými státy v oblasti školení a výchovy. Minulý měsíc se setkali uh, Eh, příslušní ministři v Paříži a podpořili pařížské prohlášení o občanství a prosazování základních práv a nediskriminaci. Genderový prvek, o tom se tam jasně hovořilo, jakožto o důležité evropské hodnotě a všichni ministři se rozhodli toto podpořit. Ta genderová kvalita je zobrazena také v programu Erasmus+, který nabízí uh, Eh, hodně příležitostí právě i v té genderové oblasti. Komise si uvědomuje ale, že toto téma by se mělo stát realitou a nebýt jenom nějakým politickým záměrem. Hodně se zaměřujeme také na učitele, protože jejich postoj, postoj učitelů, může právě umožnit a podnítit tuto změnu potřebujeme dostat genderovou otázku také do politik. Toto je zase obsaženo v těch nových prioritách pro spolupráci eh, s členskými státy v rámci ET strategie pro, do roku 2020. My se musíme přesunout nyní o té identifikace výzev k reálným řešením musíme opravdu používat jasné konkrétní cíle a dohlížet, jak se um, naplňují tyto kroky. Proto komise vítá tuto zprávu, uh, která přispívá do uh, současně probíhající debaty. Děkuji vám za vaši práci. Já vám děkuji, pane komisaři. A tímto uzavírám tuto uh, rozpravu.